zápis jednání ke schválení, takže můžeme přejít k bodu 2, což jsou sdělení předsedy. A já bych velmi rád rovnou vstoup, ještě než vstoupíme do eh, běžného pořadu jednání, řekl něco málo k volbám v Albánii. Máme tam eh, zpravodaje za OBC, a řekli nám, že tam eh, jsou určité nedostatky, které byly zjištěny v přípravném procesu i během samotného průběhu. A rádi bychom věděli tedy, jaký je vývoj, protože jde o důležitou zemi. Možná, že přistoupíme k jednání o členství. Máme tam vyslány zástupce Kukensteina a pana Kukana a Fleckensteina. Oni si chtěli vzít na starosti téma Albánie. A ve svém úkolu byli úspěšní. A mám ale pocit, že volby v praxi se opět eh, vyvíjejí jiným směrem. Podíváme-li se na to, jak je to s OBC, jak reagují eh, na otázky médií, na to, když se média ptají na to, co se tam dělo. Když jsem si přišla jejich zprávu o tom kupování hlasů a manipulaci, nebo když v té zprávě vidím, že se za hlasování dávala například jídlo, nebo že docházelo k manipulaci se seznamy, eh, pak eh, v státní správě eh, byly zaznamenány zásahy, potom tam byl nátlak vyvíjen na úředníky. Vláda měla přijmout řádná opatření, No ale vidím také, že ehm, je využívána státní zpráva, aby věci byly uvedeny v chod. E, například jde o e, takzvanou tu elektrosprávu. Takže to jsou všechno oblasti, kde se objevily problémy, také se objevily hrozby, fyzické hrozby, například 93 případů různých manipulací, 43 případu zneužití eh, postavení 23 dalších incidentů a tak dále, takže různé, různé problémy. A rád bych viděl, o co konkrétně jde, já jsem sám přitom nebyl, takže to nemohu posoudit, ale v každém případě bych, bychom se o to měli zajímat. A proto by bylo dobré, kdyby v našem výboru se diskutovalo i o tomto a možná pan Fleckenstein a Kukan by nám k tomu stručně co řekli, řekli, jak se oni dívají na tu situaci a zda se máme dále tímto tématem zabývat nebo ne. Takže, pane kolego, máte slovo. Danke, no. Začneme větší frakcí, takže nejdříve pan Kukan, pak pan Fleckenstein. Nebo možná to je jedno. Děkuji, pane předsedo. Za mě několik pár slov k volbám a přípravám voleb v Albánii. Máte pravdu, v tom, že země se nacházela v obtížné politické krizi, bylo tam napětí. Ještě před minulým rokem, když členové opozice, členové parlamentu se poměrně po dlouhou dobu neúčastnili parlamentní zasedání. A je také pravda, jak jste řekl vy sám, že my dva spolu s panem Fleckensteinem jsme navštívili v prosinci před Vánoci Albánii a podařilo se nám dosáhnout dohody mezi dvěmi politickými stranami. Dohoda byla potom představena v parlamentu, kde byla jednomyslně přijata. Pokud je o místní volby, které tam proběhly, tak Mm, to bylo vše v kontextu administrativních reform. Došlo ke snížení eh, administrativních nebo správních jednotek na 61. Pokud jde o význam těchto voleb pro Albánii, tak eh, mm, to, šlo, to bylo opravdu důležité, protože oni v podstatě testovali další integrační proces Albánie, která je kandidátskou zemí a zatím ještě čekají na datum pro zahájení jednání o přistoupení. To znamená, že tyto volby jsou pro budoucnost Albánie velmi důležité, jsou důležité pro jejich další vývoj v tomto kontextu. Já jsem byl v kontaktu s cizinci v Tyraně, například s pozorovací misí eh, za OECD s ambasadorem Klokerem a eh, dalšími velvyslanci, panem Blahutinem. Také jsem byl v kontaktu s americkým velvyslancem, který je v Albánii. Četl jsem také eh, předběžnou zprávu OECD a odihru. A zpráva obsahuje skutečnosti, o tom, že došlo ke spoustě nesrovnalostí během volebního procesu. Vy už jste, pane předsedo, hovořil, o jaké nesrovnalosti jde. Hovořilo se sice o tom, že volby proběhly poměrně klidně, v den voleb nenastaly žádné dramatické události. Pozitivní bylo, že politické strany akceptovaly výsledky voleb z velké části. Poražený poblahopřál vítězům. Nicméně myslím si, že v diskuzi je nutné nadále pokračovat, ale měli bychom počkat na ehm, e, zprávu o hru i OECD, kteří mají na starosti pozorování voleb a následné vypracování zprávy. Myslím si, že už jsou jasné ale dvě věci, s kterými bychom se měli zabývat. Jednak jde o otázku dekriminalizace, což bylo součástí dohody, eh, která byla dosažena mezi těmi dvěmi eh, stranami, když jsme tam byli v prosinci. A jde o účast osob, které mají nějaký záznam v trestním rejstříku. Eh, takováto legislativa by měla projít parlamentem, aby nedocházelo k zapojení takovýchto osob do Eh, voleb, aby se nedostávaly na seznamy buď lokálních voleb nebo budoucích parlamentních voleb. A eh, to zatím dosaženo nebylo, takže na tom bychom měli dále pracovat. Další věc, která je důležitá, je kupování hlasů. Problematické téma. Slyšeli jsme o tom spoustu zpráv, je zapotřebí věci ale vyšetřit je velmi obtížné to prokázat, protože kupování hlasu znamená, že osoba, která obdržela dané finanční prostředky, je účastna nějakého trestného činu, to znamená, eh, nechce o tom hovořit samozřejmě s policií a zveřejnit to. Nicméně to byla asi nejrozšířenější porušování zákona kupování hlasů. Mm. Potom otázka státních institucí, jak to tam funguje, jak jste o tom hovořil vy, pane předsedo. Pak eh, ústřední volební komise, její práce nebyla na začátku vždy úplně v pořádku. Myslím si, že než bychom měli udělat závěry, tak je lepší počkat na eh, eh, zprávu OECD a odehru a teprve poté se toto otázku zabývat, abychom měli objektivní komplexní obrázek. A to z toho důvodu, že výsledky a vyhodnocení těchto voleb jsou opravdu velmi důležité pro budoucnost této země, jak už jsem několikrát řekl. Děkuji za slovo. V podstatě nemám už co doplnit, protože plně souhlasím s tím, co řekl pan Kukan. Uvidíme, co řekne Odir. Je třeba, by řekli, že tedy do volby proběhly v pořádku, v pořádku. Řekli, že průběh byl lepší než předchozí volby. Jednotlivá velvyslanectví, například Itálie, řekli, že šlo dobrý den pro Albánii. Nicméně, i když to bylo lepší než v minulosti, tak to ještě neznamená, že věci, na které poukázal Odir, se nestaly. Já jsem tedy opravdu proto, abychom vyčkali na konečné změní zprávy, abychom se mohli podívat na to, kde například i ze strany vlády můžeme očekávat nějaká zlepšení. Nebo abychom věděli, eh, zda je vůbec třeba volby zopakovat, ale to teď není možné Eh, posoudit, to bude záviset na to, podobě té definitivní zprávy. Pár věcí tam považuji za trochu problematické. Jeden z předsedajících eh, strany v jednom setkání tady v Bruselu řekl, že výsledky voleb neuzná. Já si myslím, že to možné není tak to udělat, ale musíme si podívat na ty jednotlivé okrsky, těch 61 okrsků volebních, zda opravdu tam proběhly ty volby v pořádku nebo ne. Pan komisař Hahn se tomu také vyjádřil umírněně, řekl, že počká na celkový výsledek, takže se k tomu potom postaví i komise a já jsem doufal, že se takto k tomu postaví všichni. Nikdo další se nehlásí o slovo. Eh, navrhuji, abychom dali slovo zástupci Oderu nebo Rady Evropy, abychom tedy, pardon, pozvali k nám na zasedání, aby nám eh, předložil tu zprávu, to bude možná za dva měsíce. A také si myslím, že evropský velvyslanec v Tyraně by měl být pozván na diskuzi. Slyšel jsem, že je velmi Eh, obeznalý a vyzná se problematice. Slyšel jsem také, že se účastnil předvolební kampaně. Souhlasíte tedy s tímto návrhem? Dobře, tak v tom případě se dostáváme k dalšímu bodu programu. To je summit z minulého týdne. Pan Donjon tady není. Původně se Evropská rada minulý týden měla zabývat obranou a bezpečnostní politikou. Minulý čtvrtek tedy. V podstatě eh, větší míry potvrdil závěry Evropské rady z roku 2013. Teď tedy je potřeba požadovat, aby se ty závěry prosadily v praxi. Vy určitě víte, ale eh, to potom tu debatu trochu přehlošilo. Šlo tam o globální strategii bezpečnostní politiky s tím, že tedy ta by měla být radě předložena v roce 2016. A my jsme se k tomu eh, dohodli s koordinátory, že předložíme zprávu z vlastní iniciativy. To eh, se tady dostane pořád jednání brzy, protože si myslím, že je důležité také se vyslovit této důležité otázce. Myslím si také, že u těch otázek, které souvisejí s uší spoluprací v oblasti obrany, zejména s otázkou evropského rozpočtu, to by také mělo být zahrnuto, stejně jako podpora vědy a výzkumu, technologií. Potom jde o hybridní hrozby a o spolupráci obraného průmyslu. K tomu bude potřeba se jasně vyjádřit, když to nebude asi nějak podrobné. Je vedení, že minulý, eh, nebo loni v říjnu, Eh, se hovořilo o jiných důležitých otázkách, například o Grexitu, ale jak už jsme se obávali minulý týden, tak eh, došlo k tomu, že otázka vyčerpání těch možností v Lisabonské smlouvy přijde na pořád. Británie odmítla aby se vůbec tam dostal nějaký odkaz na tuto možnost. A vzhledem tomu, že Evropská rada musí své závěry přijímat jednomyslně, tak to dopadlo tak, jak to dopadlo. Nicméně, pokud ani nejsme schopni odkazovat na kompetence, které existují v evropských smlouvách a využívat je eh, v souvislosti s některými bezpečnostními hrozbami, tak se dostáváme do velmi komplikované situace. Uvidíme, jak se to bude dále vyvíjet. Hlavně bychom měli na paměti, že v žádné oblasti neexistuje tolik podceňování strany obyvatelů. A to je pozoruhodné. Myslím, že toto byla přátelská, přátelské poselství na, směrem na východ, s tím, že tady došlo k této, to, zablokování. A já si myslím, že bychom na to měli kriticky zareagovat. Že vzhledem k té jednomyslnosti na Evropské radě teď vlastně se nic pořádného nedohodlo. A mohli bychom odkázat také na naše zprávy, které jsme přijali tady na výbor o na zasedání. A s tím, že tedy máme jiný pohled na věc. A pokud tady něco přijmeme velkou většinou, tak to potom bude problém. Poslední věta, která tam byla nabídnuta, byl úkol pro vysokou představitelku, aby zvážila možnosti které ještě existují v Lisabonské smlouvě, ale nic více. Pesko? tam vůbec zmíněno nebylo. A vůbec tam nedošlo k tomu, že by Eh, mohlo dojít k uzavření nějaké koalice těch, kteří k tomu byli ochotní něco dělat, ale to já si myslím, že to je velmi eh, velký úder nebo krok zpátky pro eh, bezpečnostní politiku v té současné situaci, která je vážná. A já ještě musím říci, že jsem včera byl v Rize, kde jsem se účastnil diskuse mezi evropskými poslanci a americkými kongresmeny. To je jako je to pravidelné setkávání obou stran. A my tam pravidelně apelujeme na americkou stranu, aby více eh, dělala pro bezpečnost tohoto regionu, ale co se týče kolektivní obrany, tak to je teď možná pouze v rámci NATO. A my nemáme moc co nabídnout. Nedaří se nám posílit naše spolupráci v těchto otázkách. A to je tedy otázka, kterou bychom měli také položit našim eh, členům na východě, kteří eh, nepotřebovali tyto záruky, ale není, nejsou využívány ty možnosti, které by využít být mohly také asi k eh, vzhledem k tomu nadcházejícímu britskému referendu. A tady bychom se měli zamyslet nad tím, jak eh, dosáhnout toho, aby to britské referendum proběhlo pozitivně. Všem nám leží na srdci, aby Británie zůstala v Evropské unii, ale nedokážeme rozhodně předvídat, co se v příštích dvou letech bude odehrávat. Má k tomu někdo něco? V tom případě musím říct, že mě trochu udivuje, že se nikdo nehlásí. Ale přece Za EPP nikdo? Já, please, Andrei. No, no, the lady first. She was first. Dobře, ta dáma tady. Děkuji, pane předsedo. Já jsem myslel, že máme mluvit o Evropské radě. Musela jsem na chvilku odejít. A rád bych se vrátila k Evropské radě a k té obraně. Mám ještě počkat, nebo teď je na to ten správný okamžik? Pokud ano, tak eh, jenom poukazuje, že budu mluvit holandské, aby to bylo jednodušší. Děkuji vám za vaše shrnutí té situace my jsme očekávali, že Evropská rada se zaměří na bezpečnost a obranu, protože v prosinci 2013 to tak bylo stanoveno, ale dopadlo to jinak. My si myslíme, že eh, to nedostává dostatečnou eh, pozornost. Už 18 měsíců eh, si říkají, že o tom budou jednat, a zase to odložili na příští summit. V podstatě jenom jisté, že do roku 2016 by měla vzniknout ta globální strategie pro bezpečnostní politiku. A já bych tomu mohla jenom říct tak eh, konečně, protože po 13 dlouhých letech konečně dojde k aktualizaci dokumentu, který kdysi připravil Javier Solana. A doufám, že tedy eh, k tomu konečně dojde. My jsme minulý týden eh, také předložili náš plán, tedy eh, plán ALDE, k integrovanému přístupu, o integrovaném přístupu k obraně a společně s ministry obrany Nizozemska a České republiky a také s bývalým finským ministrem obrany jsme předložili tento návrh, který byl přivítán velmi příznivě, je to velmi optimistický plán. My chceme, aby došlo k posílení evropského pilíře na to, ale také poukazujeme na velmi konkrétní záležitosti, se kterými je potřeba něco dělat, s tím, že musíme aktualizovat ten Solanův dokument, že musíme eh, začít přemýšlet o společných vojenských jednotkách. Měli bychom se také velmi přesně podívat na vojenské výdaje 28 členských států, protože když to srovnáme eh, s americkou armádou, tak z toho vyplývá, že eh, to nejsou eh, účelně vynaložené prostředky. My vlastně eh, máme jenom 35 výdajů, jako má americká strana a rozhodně to tedy nejsou účelně vynaložené prostředky. A myslím, že nám eh, neustále nové události připomínají, že je potřeba konečně s tím něco dělat. Takže bych vám chtěla doporučit, abyste si prostorovali ten náš plán a ráda přivítám vaše komentáře. Thank you very much. Eh. Děkuji. Jenom několik poznámek, pane předsedo, za EPP. Vy už jste sám eh, řekl, že jsme všichni byli trochu zklamaní tím, že ten kontext, ve kterém se odehrávala Evropská rada minulý týden, se velmi proměnil a odklonil se od těch priorit, eh, jako byla bezpečnost a eh, obrana a že ta situace ohledně uprchlíků a Řecka a, a také oznámení britského premiéra o těch plánech na referendum o tom zastínili tyto otázky. Přitom eh, se čekalo 18 měsíců na závěry této oblasti. Já si myslím, že Evropská unie by mě eh, neměla dávat eh, eh, tak najevo, že je vlastně jenom papírovým tigrem. A to, o čem jsme diskutovali na rozšířeném předsednictví, bychom měli poukázat na to, že je potřeba, abychom měli novou globální strategii pro bezpečnost. To by se mělo skládat z těch tří zpráv, jedna, která se týká obrany, jedna se týká financování, jedna společné bezpečnostní obrané politiky. A myslím si, že všechny skupiny, určitě EPP o tom eh, bude podrobně diskutovat eh, na podzim. A myslím, že všechny ostatní skupiny jsou proto, abychom eh, posílili naše schopnosti, abychom více sdíleli zdroje, protože ty hrozby jsou velmi bezprostřední, naléhavé a spolupráce s NATO, jak už tady bylo řečeno, je jeden z našich hlavních úkolů. Takže přestože jsme nebyli úplně nadšeni z těch závěrů, které eh, nezabírají ani tolik místo, je to pouze jeden odstavec z těch celkových závěrů, které se týkají obrany, tak minimálně tam ještě uvedeno, že Evropská rada se tím pravidelně bude zabývat a to nás eh, vede k tomu, že bychom eh, chtěli doufat v to, že k tomu skutečně dojde a že, na to, že to budeme neustále připomínat a že to udržíme v popředí zájmu také tady v Evropském parlamentu. Thank you, Mr. Chairman. Eh, Mrs. has... Děkuji, paní Waltzman říkala, že utrácíme jenom 35% toho, co vynakládají američané a rusové ti utrácí jenom 15%. To je všechno. But they are buying tanks and we are buying reports. kupují tanky a my si kupujeme zprávy. Členské státy Evropské unie vynakládají 182 miliard na eh, obranu, což je více než Rusko a máme dvakrát eh, více vojáků než američané. Ale je tady velký prostor pro synergie. Je to tak, jako to je. Výsledek je pouze 10% toho, co mají američané. My e, utrácíme peníze daných poplatníků a 80% eh, těch našich nákladů jsou náklady na zaměstnance, na zprávu, na provozní náklady. Pokud to nevyřešíme, tak si máme velký problém. Myslím, že to úplně není Eh, předmětem vašeho zájmu, takže bych eh, chtěl ukončit tuto diskuzi a půjdeme k dalšímu bodu na našem programu. Ale chtěl bych ještě říci, že na rozšířeném předsednictvu jsme diskutovali o tom, jestli máme o těchto eh, bodech vůbec diskutovat na našich schůzích. Jsou to aktuální body bez zpráv pokud ale bychom nemohli mít výměnu názorů v těchto věcech, tak myslím, že se velmi snižuje eh, vliv nebo váha tohoto výboru. Myslím, že pokud jenom budeme projednávat zprávy se spoustou pozměňovacích návrhů, tak to není jediný správný způsob. Tak bychom se také na to měli dívat. Já myslím, že vnější, nebo zahraniční politika je také o tom reagovat na aktuální události a nejenom předkládání zpráv a jejich schvalování. A teď se tedy dostáváme eh, k dalšímu bodu, což je informace o cestě delegace pro vztahy s Běloruskem. Ta návštěva se konala od 17. 19. června Hláste to slovo, paní kolegyně? Děkuji. Já si myslím, že je to dobrý návrh. To, co jste řekl, měli bychom se ve výboru zabývat více aktuálními otázkami, takže určitě máte podporu ze strany ALDE. Děkuji, říká pan předseda. A nyní eh, bod programu číslo čtyři. Eh, to je eh, delegace Evropské unie, která se vypravila do Běloruska. To byla první návštěva po mnoha letech. A já si proto myslím, že by bylo dobré, abychom si vyslechli <clears throat> k tomuto zprávu, zdali tato zpráva vzali za toho delegace byla smysluplná ta cesta, s jakými partnery se tam hovořilo a jestli se tam mohlo uvést něco do pohybu. Pane kolego, máte slovo. Eh, pane Zdrojevsky. Przewodniczący, szanowni państwo, ja bardzo v dużym skutku. Děkuji vám. Eh, já budu stručný. My jsme vám Eh, rozeslali program této návštěvy. A na základě těchto dokumentů eh, víte, co jsme tam eh, činili, s kým jsme se setkali, tam a jaký byl poměr mezi setkání s oficiálními představiteli a opozicí. Já bych chtěl zdůraznit, že celá tato mise byla v souladu s tím, jak byla naplánovaná. Nedošlo tam k žádnému překvapení, ani pozitivnímu, ani negativnímu. A já si myslím, že tato návštěva byla určitě velmi užitečná. E, co pro nás bylo důležité, tady se mm, hodně o tom hovořilo, to jsou ty hodnoty Evropského parlamentu. E, musíme v tomto případě dospět ke kompromisu. Mám na mysli například politické vězně či memoranda ohledně konce skončení s trestem smrti. A potom jsme tam také hovořili o legislativě, která by eh, mohla uvést eh, do pohybu fungování občanské společnosti. Kromě těchto oficiálních eh, setkání jsme se sešli s opozicí, například rodiny politických vězňů či Eh, ta hospodářská část sektoru a potom jsme se sešli se zástupci eh, společnosti, eh, kteří jsou známí tím, že pracují v Evropě a na západě. Co je důležité, vidíme, že v některých bodech je situace taková, že Bělorusové chtějí hovořit a jsou tam určité věci, které jsou velmi důležité, jako jsou například víza. Eh, například eh, standardy eh, boňského systému či jiné možnosti, jako jsou stipendia v rámci programu Erasmus. O tom jsme také hovořili. Co mě osobně nejvíce překvapilo a možná i celou delegaci, a byl to ten nejhorší dojem, tak to jsou ty strašné, a říkám strašné podmínky, ve kterých jsou političtí vězňové. Není jich tolik, ale e, jsou opravdu hrozné. Já si myslím, že zde bychom měli pokračovat e, v diskuzi a měli bychom neustále hovořit o této otázce politických vězňů. E, na podzim tohoto roku budou prezidentské volby v Bělorusku a pro Evropský parlament bude velmi důležité, jak budou tyto volby vypadat, jaké podmínky tam budou. Chtěl bych eh, poděkovat všem členům této delegace, eh, paní mm, Kalněte je tady například a další kolega, eh, nejsou zde všichni, ale bych chtěl všem poděkovat za to, že nám velmi pomohli při této návštěvě Minsku. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěla podělit o několik svých úvah. Toto byla moje druhá návštěva do Běloruska eh, v tomto roce. Poprvé jsem tam jela soukromně. Setkala jsem se s lidmi na ministerstvu zahraničí a také s politickými vězni. Během té první návštěvy hm. jsem zjistila, že se zhoršuje situace politických vězňů. A to proto, že tři, třem z nich se stalo, že jejich tresty byly zpřísněny. A my z průzkumu veřejného mění víme, a také z jiných zdrojů, že prezident Lukašenko je v Bělorusku velmi populární. Což znamená, že v podstatě se nemá čeho obávat od opozice nebo od těch politických vězňů. A ten eh, dojem, který já jsem z toho získal, a na tom jsme se shodli s dalšími kolegy, je to, že političtí vězni jsou vlastně rukojmí v té jeho hře, kterou hraje s Ruskem a Severskou unii. Že on je eh, vězní poměrně eh, brutálně a tím vysílá poselství eh, Putinovi, že se nezměnil, že je pořád stejný, ale na druhou stranu jsou to jenom šachové figurky v té eh, hře. A mě to velmi vadí, zejména proto, že jsem měla příležitost se setkat eh, s jejich rodinnými příslušníky a další věc, o kterou jsem se chtěl podělit, je to, že opozice se obává, že by došlo mojí dojít k něčemu podobného jako v Azerbajdžánu. a že v, by ty vztahy mezi Lukašenkem a pozicí mohly být zastíněny pragmatickými zájmy. A dále bych chtěl říct, že ta atmosféra, která panuje v Bělorusku, to eh, lze definovat jako strach eh, ze ztráty svrchovanosti Běloruska. A Lukašenko je tady považován jako za jediného schopného politika, který může zajistit nezávislost. a mnozí říkají, že bychom neměli eh, na Bělorusko zapomenout pro všechny ty ostatní problémy v tomto regionu. Thank you, Chair. I will speak Latvian. Děkuji, pane předsedo, budu mluvit lotyšsky. Um, um, Děkuji. Já bych eh, se s vámi chtěl eh, podělit o můj názor. V prosinci jsem byl v Minsku, eh, jedl jsem tam individuálně, protože jsem toho názoru, že Bělorusko je naším partnerem, je to, naše, je to náš soused. Na druhé straně jsme také hovořili s rodinnými příslušníky politických vězňů, a oni nám eh, řekli, eh, že například, když mm, třeba manželka chce navštívit svého muže ve vězení, takže že potom má eh, třeba nějakou nehodu, automobilovou nehodu. A já si nemyslím, že by tato automobilová nehoda byla náhoda. A opozice se není schopná sjednotit a přijít s nějakým hlavním kandidátem. A bylo nám eh, řečeno, že například strany politické eh, nemohou eh, přicházet z návrhy na ministerstvo spravedlnosti, ale zatím to vypadá tak, že se nemohou dohodnout na jednom kandidátovi, který by je zastupoval během Eh, voleb. Ale jinak souhlasím s tím, že eh, prezident eh, Lukašenko má podporu 60 a 65 a pravděpodobně ty volby zase Lukašenko vyhraje. Je to tedy otevřená otázka, co bude tam potom 95% podpora během voleb nebo nějaká realističtější úroveň, protože musíme samozřejmě posoudit, jak to vypadá s tou úrovní <clears throat> demokracie. Víme, že jsme tam eh, zažili eh, zvláštní věci během voleb. Eh, já jsem přesvědčen o tom, že musíme hovořit s Běloruskem a byl by to velký krok ku předu. No, protože už po dobu 12 let eh, nedošlo k žádné oficiální návštěvě. Před pěti lety to byla taková polooficiální návštěva, pokud o vztahy Bělorusko-EU. Já si myslím, že bychom měli eh, spolupracovat s Běloruskem jakožto EU a mohli bychom eh, spolupracovat velmi dobře v těch oblastech, kde nemáme žádné rozdílné názory. Například jsme navštívili jednu laboratoř, Eh, kde se eh, zkoumá bezpečnost potravin a tato laboratoř je financována z prostředků EU. A odborníci eh, v Bělorusku posuzují spolupráci s EU velmi pozitivně. Existuje tam mnoho úspěšných modelů spolupráce v oblasti kontroly drog, nezákonného obchodu Eh, potom spolupráce mezi ministerstvy vnitra. Stručně řečeno, jsem tedy přesvědčen o tom, že eh, musíme eh, dále pokračovat v dialogu. <clears throat> Samozřejmě tam jsou otázky, které nejsou vyřešené, jako například političtí vězové a také nedostatek demokracie v Bělorusku. Děkuji. Thank you, Chairman. Děkuji, pane předsedo. Souhlasím s tím, že v kritickém dialogu eh, mezi námi a Běloruskem musíme pokračovat. Nicméně bychom neměli zapomínat ani ustupovat v žádném eh, případě od eh, důrazné evropské pozice, jakož je neuznání tzv. voleb v Bělorusku nebo mm, otázka politických zločinů, které Lukašenkových režim spáchal. Neměli bychom zapomínat také na to, že během toho setkání jste se setkali s mm, top manipulátory, tedy pravou rukou Lukašenkova režima, režimu. Ona má na starosti veškeré podvody a nepravosti, ke kterým docházelo během volební kampaně. A neměli bychom vůbec tyto události nazývat volbami. Jak vůbec tu kampaň můžete nazvat volbami svobodnými, když nemůžete zaregistrovat svobodně stranu, pokud nemůžete svobodně mít kampaň. A po volbách jsou protivníci uvězněni, jak se stalo po eh, prezidentských volbách. Takže ty věci jsou opravdu velmi komplikované. Měli bychom zůstat v kontaktu také s opozicí, byť zůstává velmi eh, rozdrobená a slabá, ale je to dáno tím, jak velmi zasahuje do těchto událostí Lukašenkův režim. Milí kolegové, milé kolegyně, nemůžeme nijak legitimizovat Lukašenkův režim, takže tady opravdu kráčíme po tenkém ledě. Je třeba zůstat tedy v kontaktu s oficiálními lidmi ve funkci režimova Lukašenka, ale on sám nařídil eh, zabití dvou osob, to mladí chlapci, kteří byli obviněni z teroristických útoků a zemřeli jenom proto, že Lukašenko potřeboval nějaké oběti, někoho, kdo bude vinným za tuto událost, aby ukázal společnosti, že je silný vůdce. Takže to jsou věci, které představují velké riziko. Já jsem si myslela, že eh, my jsme proti eh, setkání eh, se zástupci dolní komory. Nicméně k tomu došlo se třemi z nich. A mně se to nelíbí. A říkám to naprosto otevřeně. Nemůžeme se setkávat jmenovanými Lukašenkem, protože vysíláme špatný signál občanské společnosti a opozici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 Eh, Pro Państwa. Budu hovořit polsky. Že, že, takže, že... Budu tady hovořit polsky. Dámy a pánové, pokud je o tuto diskuzi dnes, my se k Bělorusku stavíme, jako by šlo nějakou zemi eh, v severní Africe. Hlížíme na ní a chceme se postavit proti, proti evropským hodnotám ale já kdybych byl občanem Běloruska, tak mně by se to nelíbilo. Ale tady máme uh, lidi, kteří mají, mají na sobě vinu smrti, máme tady trest smrti, ale je třeba pochopit, že lidé mají různé hodnoty a naše hodnoty nejsou eh, platné v celém světě, nejsou univerzální. A neměli bychom zapomínat ani na to, že tlačíme Lukašenka směrem k Moskvě, do ruky Moskvy. A tomu bychom se měli vyhnout. Neměli bychom ho tlačit k Rusku. Protože taková je politická pravda této situace. Pokud si budete říkat demokraté, já to nejsem, tak musíte um, si uvědomit, že velká většina Lukašenka podporuje a my to musíme respektovat. Tolik za mě k této věci. Děkuji. Panie przewodniczący, szanowni państwo. Do... Pane předsedo, mohu vám říci pouze následující. Naše skupina se nesešla s poslanci, kteří byli zvoleni během poslední Eh, voleb. My jsme se snažili o nějakou rovnováhu a sejít se s oběma stranami, tedy s těmi, kteří zastupují opozici, také s rodinami politických vězňů, ze zástupci občanské společnosti a také ze zástupci jiných iniciativ, eh, které jsou nezávislé a které jsou eh, v Bělorusku. Některá ta jednání dopadla lépe, některá hůře. To nejobtížnější jednání bylo zasedání se zástupci Ministerstva spravedlnosti s tou volební komisí. To bylo jedno z nejobtížnějších zasedání, ale je důležité, aby se hlas Evropský eh, parlament eh, prosadil a byl slyšen všude. A je důležité, aby Evropský parlament viděl, eh, jak to vypadá s politickými vězni a také s jinými otázkami, kde nemůže dojít ke kompromisu. V tomto v tomto parlamentu je důležité, abychom byli v kontaktu s běloruskou společností. A je důležité, že jsme otevřeni jejich iniciativám. Děkuji. Bohužel bez mikrofonu. Our strategy in the Adriatic and Union region. A nyní eh, další bod bude strategie eh, pro EU, strategie EU pro jaderskou a jenskou oblast. I mean it seriously. Myslím to vážně. Rád bych prosil paní zpravodajku Dubravku Švýca, aby se ujala slova vidíte, Děkuji. E, já jsem vypracovala stanovisko jménem e, našeho e, výboru ke strategii pro jaderskou a jomskou oblast. A vypracovala jsem stanovisko tedy pro odpovědný výbor. Ten původní e, návrh pocházel z pera výboru Regi, e, pan Jakovčič. E, tady se jedná o to, že 60 milionů této oblasti by měly využít výhod spolupráce, jako například v oblasti hospodářské oblasti a podpora dopravní sítě a cestovního ruchu. Eh, pro náš eh, výbor je důležité, aby eh, tato strategie také dala možnost kandidátským zemím, aby mohly spolupracovat s členskými zeměmi. Protože tak můžeme podpořit integraci zemí západního Balkánu a přiblížit je k Evropské unii. To je tedy ke makroregionální strategii EU a pokrývá to tedy i oblasti, které nejsou členy EU. A tak eh, země západního Balkánu mohou spolupracovat eh, s Chorvatskem, se Slovinskem a Řeckem. Máme 47 eh, pozměňovacích návrhů, ty jsem obdržela 1. července. Dojde ke rozpravě k těm prvním pozměňovacím návrhům. A potom vypracujeme kompromisní pozměňovací návrhy. Eh, co se týče eh, stanoviska, eh, tak tam se musíme samozřejmě držet pravidel, která máme pro vypracování stanovisek, ale doufám každopádně, že budeme moci pokryt i jiné oblasti díky těmto mm, pozměňovacím návrhům, co se týče propojenosti, ochrany životního prostředí a dopravy a posílení stability a míru v jižní a východní Evropě, tak zde chceme také přispět. Eh, chceme samozřejmě eh, zohlednit a využít všechny eh, finanční nástroje, které jsou k dispozici, s čím nejsme spokojeni a kde si myslím existují možnosti zlepšení. Tak to, že v této zprávě nejsou ty naléhavé otázky, <clears throat> jako například zákonná migrace, protože to je přitom aktuální věc. A já si myslím, že právě v případě migrace eh, bychom eh, měli eh, do této zprávy takovouto část zapracovat. Jedná se tedy o tu, tu strategii pana Jakovčiče. Jinak se všichni zabýváme migrací, ale také kriminalitou která k nám přichází z této části Evropy. A proto bych řekla, že právě e, tato část Evropy, právě tento region, <clears throat> který je e, často zdrojem té kriminality, tak e, toto by se mělo zpracovat. A to jsou ty oblasti, které já bych zdůraznila, zbytek je v těch pozměňovacích eh, návrzích. Máme si, myslím, eh, tedy dostatek materiálu pro další zasedání 15. Eh, se o tom bude hlasovat. Budete-li mít pro mě materiál, tak jsem samozřejmě k tomu otevřená. Tolik pozměňovacím návrhům. Další na řadě je Pikola. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat paní zpravodajce. Chci poděkovat za představení stanoviska a také děkuji za některé eh, aspekty vnější politiky nebo geopolitické aspekty, na které poukazuje. Já myslím, že jde o třetí eh, makroevropský region, kde se týká nejenom eh, financí, ale obecně jiných témat, jako příklad dopravy. Týká se to členských států EU a pak také osmi kandidátských zemí, asi 70 milionů občanů. A právě pro tyto občany je právě účast na takovémto evropském procesu velmi důležitá, protože přibližuje Evropě. Nicméně musíme konstatovat, že existují objektivní rozdíly mezi těmito zeměmi v daném regionu a netýká se to jenom eh, toho, jak jsou připraveni přistoupit k EU, ale jsou tady také makroekonomické rozdíly. Eh, je to vidět na ukazatelích, které ze kterých vyplývá, že ty rozdíly jsou stále výraznější. Kromě toho v některých zemích chybí odpovídající infrastruktura, anebo je nedostatečně vyvinutá. Takže na to by se měla tato strategie zejména zaměřit. Tady na eh, například výstavbu dálnice, která by procházela touto jaderskou a janskou oblastí. A doufáme, že ehm, Evrop- země EU podpoří tento projekt. Protože potřebujeme proto, abychom se mohli dále vyvíjet také odpovídající infrastrukturu. Poslední zátěžové testy ukázaly, že země tohoto regionu by byly nejvíce zasaženy, pokud by byly přerušeny dodávky plynu z Ruska. To znamená také projekty, které se týkají energetiky a plynovodu, hrají velkou roli, protože zajišťují energetickou bezpečnost. Je dobré, že se zde řeší také otázka migrantů a azylantů, Nicméně myslím si, že migrační toky bychom měli eh, odlišit a oddělit od nelegálních toků přistěhovalců. Nemůžeme je to všechno v pozovkách hodit do jednoho hrnce. Máme tady mm, tu nedávno postavenou zeď eh, na maďarských hranicích, to, což určitě nemůže být řešením. Myslím si, že tento region má potenciál a podpora tohoto regionu může snížit také tlak, který je vyvíjen na Evropu eh, přes různé migrační toky. Měli bychom pracovat transparentně, protože to podpoří také hospodářskou spolupráci, sociální soudržnost a také samozřejmě environmentální udržitelnost, pokud bude tato strategie úspěšná pomůže to stabilizovat tuto oblast a e, ekonomicky podpoří. Takže já e, jsem pro další spolupráci. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Ja bih u ime ALDE grupe želio čestitati. Pan Radoš, e, já vystupuji za ALDE. Rád bych jménem ALDE poděkoval paní kolegyně Šujce za dobré stanovisko. Ale chtěl bych poděkovat také panu zpravodaji Jakovčiči. za jeho zprávu. Samozřejmě, že jde o region, který je nestabilní a z toho vyplývají naše obavy. Naše obavy se týkají právě regionů, které jsou nejzranitelnější a tento k ním patří. A proto strategie právě pro takovýto region je smysluplná. Já bych chtěl rád eh, navázat na to, co říkal pan kolega Pikula. A doplnil bych jednu dimenzi, která podle nás nebyla dostatečně ve stanovisku zdůrazněna. Myslíme si, že tento region by mohl být takovým ukazatelem, takovou ručičkou na kompasu pro spojení s Evropou a pro energetické sítě v Evropě. Eh, takovým ukazatelem pro energetickou bezpečnost v Evropě. Myslím si, že právě toto spojení v oblasti energetiky může být stabilizujícím faktorem. A proto by to mělo být cílem Evropské unie tento region podpořit a tuto oblast podpořit a to bychom měli tedy ještě více zdůraznit. Gospod predsednik, hvala za besedo. E, tudi sám bi se želil zahvaliti gospod Šujci za připravu. Děkuji za slovo. Já bych také chtěla poděkovat paní Šujse, děkuji za skvělé stanovisko. A rád bych se připojil také k ostatním kolegům, kteří se vyjádřili přede mnou a hovořili o synergii a o e, geopolitickém a strategickém významu tohoto regionu. Měli bychom pracovat také na e, snížení sociálních rozdílů, abychom e, zlepšili také soudržnost Eh, západního Balkánu a spousta dalších věcí eh, je možné ještě zdůraznit. Rád bych zmínil pozměňovací návrh číslo 42 za zelené, který se týká kvality našeho životního prostředí. Právě v této oblasti by tento region měl hrát ještě důležitější roli s ohledem na dodávky energie a energetickou bezpečnost, takže bychom měli podporovat také eh, výzkumy, které se týkají eh, zdrojů plynu nebo zdrojů různých eh, energetických v oblasti jedného moře, jaderského moře. A také se to týká samozřejmě posouzení dopadu, jaký to bude mít dopad na životní prostředí, které bychom měli lépe chránit. Neměli bychom zapomínat na biodiverzitu tohoto regionu. A v tomto ohledu je velmi důležité společné plánování a lepší spolupráce s tímto regionem. Měli bychom pečovat o Jaderské moře a Jonskou oblast, tak abychom zbytečně přírodu nepoškodili. A neměli bychom zapomínat také na obnovitelné zdroje energie. Děkuji tedy za to, že jste to do zprávy zařadili. Grazie <clears throat> Presidente. Da italiano chiaramente non posso che essere estremamente felice di questa. Eh, já jsem velmi rád za tuto strategii, která eh, obsahuje analýzu v regionu, který právě nám velmi leží na srdci. Eh, jde o spolupráci s touto oblastí, která pro nás je naprosto klíčová. Děkuji tedy paní zpravodajce za její stanovisko. Děkuji také panu zpravodaji Jakovčičovi z příslušného výboru za práci, kterou odvedli. Rád bych zdůraznil to, co už někteří moji kolegové řekli a týká se to infrastrukturálních nedostatků. Měli bychom hovořit také právě o nedostatcích například na železnicích, silnicích, Potom ten um, jadersko-jonský kordon, to je další věc, na kterou bychom neměli zapomínat, protože to má dopad nejenom na mobilitu daného regionu, ale také například na cestovní ruch, který by se určitě zvýšil, pokud se to zlepší. Pokud o mm, energetickou bezpečnost, tak ne vždy úplně souhlasím s tím, co tady zaznělo. Je pravda, že pokud jde o země v této oblasti, tak eh, mají zranitelné systémy, křehké systémy z tohoto hlediska, tedy z hlediska eh, energetické infrastruktury, ale je pravda, že eh, TAP není řešením. Eh, ty objemy, jsou, objemy dovozu jsou velmi nízké. A dokonce ale poklesla i poptávka pro um, plyn. Já si myslím, že tady je velké riziko z hlediska dováženého plynu. Takže já si nemyslím, že by šlo o pozitivní řešení s ohledem na dva rizika. Kromě toho jsme velmi na rozpacích, pokud jde o těžbu eh, ropy v Jaderském moři. Mohlo by to znehodnotit eh, cestovní eh, ruch a to moře je velmi uzavřené, takže v případě, že kdyby došlo k nějakému incidentu, tak by trvalo desítky, desítky let znovu obnovit celý ekosystém na nějakou přijatelnou úroveň. Kromě toho je také eh, třeba velmi bojovat proti nelegálnímu přistěhovalectví, protože jde o jednu z os, kudy přicházejí. A také zde má, je zde jev eh, extrémního islamismu, který právě zasahuje některé z těchto zemí. A z tohoto hledisku je třeba lepší spolupráce, větší spolupráce a posílení synergii těchto zemí. A je třeba najít vhodné řešení, vhodnou odpověď. Děkuji. Hvala lijepo predsjedniče. Evo kad su govorili svi hrvatski kolege, pa da ja kažem... Děkuji, pane předsedo. Podobně jako ostatní kolegové z Chorvatska i já bych chtěl poděkovat paní kolegyně Šujci za předložení této zprávy. Chci poděkovat také panu Jakovčičovi, který je eh, zpravodajem eh, za výbor Regi. Hovoříme tady o strategie EU pro jaderskou a jonskou oblast. Já 15 let sleduji vývoj e, této strategie. Máte si tu první e, iniciativu, která vedla k tomu, aby Evropská, Evropská unie začala přijímat strategie pro jednotlivé regiony, jako je Pobaltí, Černé moře a teď tedy i Středomoří a Jonská oblast. Eh, jsme tedy velmi rádi, že to můžeme doplnit o ty dimenze, které jsou důležité pro nás. Eh, co nám tady přijde eh, nové, je zdůraznění řídicích, stabilních řídicích mechanismů pro tuto oblast, protože díky tomu bychom měli mít větší šanci pomoci eh, se státům více zapojit eh, do spolupráce v této oblasti. Eh, přitom tento přístup nabízí více flexibility a umožňuje těm vládám se zvolit, čeho přesně se chtějí účastnit v těch stazích s námi. Tato eh, strategie eh, také obsahuje aspekt eh, podpory rozšíření. V této oblasti několik kandidátských zemí na vstup do Evropské unie. Myslím, že tady je jasná ambice těchto zemí, minimálně Kosova a Makedonie, které Eh, sice nejsou součástí této strategie oficiálně, nejs, nepatří tedy ani do té podunajské strategie, ani do této strategie severního eh, středomoří. A měli bychom se nad tím, jak jim pomoci. Eh, Srbsko tank například také nemá přístup k moři, ale vzhledem k tomu dědictví toho, té bývalé Jugoslávie se mohla účastnit této strategie. Je tady důležité těmto zemím nabídnout eh, nějakou oficiální perspektivu. Víme, že příslušný komisař pro rozšíření, pan Hahn, eh, eh, získal hodně zkušeností už v době, kdy měl na starosti regionální fondy. Teď je má na starosti eh, komisařka Kretu a myslím si, že i to vedlo k tomu, že tady dochází k propojení těchto dimenzí a že také je potřeba řešit ty aktuální problémy spojené s eh, nelegální migrací. Víme, že Itálie a Řecko jsou eh, tady Eh, v první řadě eh, cílem, ale to platí pro Chorvatsko a Slovensko, které sice jsou to zatím trochu ušetřeny, ale tak to určitě nezůstane navždy. V každém případě chci poděkovat kolegovi Jakovčečovi a paní kolegyni Švice. Paní Sakarava, kterou jsem přehlédl. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριοι συνάδελφοι, καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω. Eh, děkuji. Já bych chtěla také poděkovat paní Šujca za předložení této zprávy a chci říct, že souhlasím prakticky se vším, co už tady řekli se mnou mý kolegové. Myslím, že je evidentní, že eh, vzhledem k těm, tomu počtu pozměňovacích návrhů, které k tomu byly předloženy, bychom se eh, zejména mě zaměřit na to, aby ta zpráva nebyla příliš jednostranně zaměřena, měla by být vyváženější. A co se týče migrace, tak eh, tady si musíme uvědomit, že zatím nemáme žádný makroekonomický, žádnou makroekonomickou strategii pro tuto oblast. A také bychom se měli vědomit, že až dosud eh, všechny migrační nebo opatření v oblasti migrace nebyly příliš eh, úspěšné. A proto je také možné, že eh, by mohlo dojít k tomu, že nebudou tak zdůrazňovány naše priority pro tuto oblast. únoru 2012 komisař Hahn a zástupci členských států požadovali vytvoření této strategie, což by mělo vést k provádění velkých projektů založených na čtyřech základních eh, pilířů. Po té Dunajské a pobalské strategii víme, že je potřeba rozšířit oblast působnosti a zajistit větší zapojení těch místních eh, států. Je potřeba také diversifikovat dodávky energií, a naučit je využívat udržitelným způsobem eh, zdroje Evropské unie, zaměřit se výše na obnovitelné eh, zdroje, na energetickou účinnost a na modernizaci eh, svých infrastruktur, zejména v těch státech, které jsou nejvíce vzdáleny. Což by mělo všechno umožnit těmto státům, aby se opírali o Evropskou unii. A na závěr chci říci, že bychom měli předjímat samozřejmě budoucí vývoj, ale v současné situaci to je velmi komplikované. Budete chtít eh, zareagovat eh, na tu diskuzi? Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji všem, kteří vystoupili v diskusi za jejich poznámky. Já mám velkou radost toho, že jsme se dokázali domluvit na pozněvacích návrzích. Myslím si, že ta zpráva pana Jakovčiče bude eh, přijata velkou většinou, protože nám všem jde o eh, co nejlepší vývoj v této oblasti Středomoří a Jonského moře. bychom také rádi, kdyby to k něčemu konkrétnímu vedlo. Nemá cenu, aby eh, všechny ty věci zůstaly jenom na papíře. Pan Plenkovič už také říkal, že bychom měli posílit ty nebo zavést stabilní mechanismy řízení a my samozřejmě se pokusíme zúročit zkušenosti komisařů Hána a Kretu my chceme vyzvednout důležitost fungujících infrastruktur a investic do ní. Je to také o vytvoření příslušného koridoru, jak už říkal pan Picula. To bude to vyžadovat i podporu členských zemí. Myslím, že se podařilo tady udělat významný pokrok. Ty státy, jako je Chorvatsko, investovaly například do silniční sítě, ale potřeba zlepšit také, zlepšit eh, nebo modernizovat železniční síť a eh, eh, umožnit využití prostředků z EU, tak aby byla dokončena tady ta dopravní síť. To by mělo vést k propojení toho regionu se zbytkem Evropy a přispělo také soudržnosti. Zatím se tyto státy od sebe velmi liší. A je také eh, důležité nabídnout eh, perspektivu Makedonii a eh, Kosovu. Víme, že Srbsko, které také nemá přístup k moři, je součástí této strategie. A ještě jednou vám děkuji za vaše připomínky a já doufám, že výsledkem bude velmi kvalitní eh, dokument i bez chválen velkou většinu. Tím jsme eh, uzavřeli eh, diskusi o tomto bodu. Daří se nám to rychleji, než jsme předpokládali. Mm, hlasování bude v července. Myslím, že výbor Regi se tím bude zabývat 15. září, takže Určitě máte ještě, paní kolegyně, spoustu času na to, abyste vyjednala kompromisní návrh s mými kolegy. Tím jsme to eh, teď tedy dokončili. Hlasování eh, se naplánovalo na 18. hodinu a to znamená, že musíme přerušit naši schůzi do té doby, protože eh, kolegové se asi naplánovali příchod až na 18. hodinu, takže teď nemůžeme do toho hlasování pustit. Asi se na to díváte stejně jako já, takže teď vyhlašuji přerušení schůze do 18 hodin.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 Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen. Dámy a pánové, We have now to vote. Teď tedy budeme hlasovat. Děkuji, že jste se vrátili. Teď budeme hlasovat eh, o návrhu nařízení Evropského parlamentu Evropské rady týkající se obchodování s některým zbožím, které mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté nelidské či ponižující zacházení nebo trestání. Nevím, jestli někdo pochopil tento název. Ti z vás, kteří ano, tak teď můžou hlasovat. Paní Lochbiller, zpravodajka, chcete něco říci? Já bych se jenom poděkoval všem stínovým zpravodajům, byla to velmi konstruktivní debata a hlavní výbor INTA to dnes také projednával, měl tu první měnu názoru a zdá se, že u většiny těch témat se víceméně shodujeme. Takže ještě jednou děkuji. To vám sice moc tady nepomůže u toho hlasování, ale i tak eh, se pojďme do toho dát. Pane předsedo, američané používají vodu pro mučení, ale já tady žádnou vodu nevidím. vodka bodík. so, let's vote. Takže budeme hlasovat. 36, kdo je pro? proti, drželi se, zamítnuto. 35, kde pro, proti, drželi se, zamítnuto. 37, kde pro, proti, drželi se, zamítnuto. 1, kde pro, proti, přijato. 2 lomeno 38, identické, kde pro, proti, drželi se, přijato. 3 lomeno 39, totožné, to je pro? Chcete ověřit? Končím hlasování. Zase jste místo toho použil vaši kreditní kartu. Takže musíme hlasovat ještě jednou, něco se pokazilo. Takže všichni Zkusíte, zkuste ještě jednou. Teď končím hlasování. Přijato 28 proti 17. 3 a 39, kde pro? Proti zdrželi se přijato. 4 a 40, kde pro? Proti Zdrželi se. Přijato. 41, za pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 42 na dvě části. Nejprve první část, je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Druhá část, je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Ověříme. Můžete hlasovat. Končím hlasování. 24 pro, 25 proti, zamítnuto. To byla 42, teď 5, kde pro? Proti, vy se, ověříme. Končím hlasování. 19 pro 19 proti přijato 6. Kde pro? Proti. Drželi se. Přijato. 7,43. Kde pro? Proti. Drželi se. Přijato. 46. Kde pro? Proti. Drželi se. Zamítnuto. 47. Kde pro? proti, drželi se a přijato. 8 a 48 bude pro, proti, drželi se. Zamítnuto. Končím hlasování. 24 pro 21. Proti přijato. Kompromis 1, kde pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 10 a 51, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 52, e, kdo je pro? Proti. Zamítnuto. 53, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 54, kde pro, proti, drželi se zamítnuto, 55, je pro, proti, drželi se ověříme. Končím hlasování. 23 pro, 27 proti, zamítnuto. 56, kde pro? Proti, se zamítnuto. 57, jde pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 11 a 58, jde pro, proti, zdrželi se přijato, 60, jde pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 61, pardon, 61, 5 pro, proti, zdrželi se oběříme, Končím hlasování. 23 pro, 26 proti, zamítnuto. 12, kde pro? Proti, zdrželi se, přijato. 62, kde pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 13, kde pro? Proti, zdrželi se, přijato. 14, kde pro? Proti, zdrželi se, přijato. 74, kde pro? Já jsem to tady nahoře přehl, takže ještě kompromis dva, kde pro? E, proti? Drželi se. Přijato. 64, kde pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. 65, kde pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. Kompromis 3, kde pro? Proti? Drželi se. Přijato. 66, kde pro, proti, drželi se zamítnuto, 72, kde pro, proti, drželi se zamítnuto, 19, kde pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 4, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Ověříme kompromis 4. Končím hlasování. 29 pro, 21 proti přijatu. Číslo 22 pro, proti. A zapomněl jsem na kompromis 5, tady šedivě vyznačeno, tak já to vždycky přehlednu. Takže kompromis 5, kdo je pro? Proti, drželi se, přijato. Teď číslo 20, kde pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto. 21, kde pro? Proti. Zamítnuto. 22, kde pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto. 23, kde pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto. 24, kde pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto. 25, kde pro? Proti, drželi se zamítnutno, 26 jde pro, proti, drželi se zamítnuto, 27 jde pro, proti, drželi se zamítnuto, 28 jde pro, proti, drželi se zamítnuto, 29 jde pro, proti, drželi se ověříme. Končím hlasování. 24 pro, 25 proti, zamítnuto. 30, kde pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto, 31, kde pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto, 32, kde pro? Proti, zdrželi se. Ověříme. Končím hlasování. 23 pro, 27 proti, zamítnuto. 33, kdo je pro? Proti, 3 se, zamítnuto. A teď elektronické závěrečné hlasování, můžete hlasovat. Končím hlasování. 45 pro, 2 proti, tři se zdrželi, takže zpráva byla přijata a já vám děkuji, děkuji hlavně paní zpravodajce. Příští zasedání je 15. července a tím z naší schůzy končím.